Před eh, více než 60 lety byla zahájena pomalá revoluce, která začala měnit náš svět. Na troskách světa po druhé světové válce byl položen základní kámen nového projektu, jedinečného projektu lidské historie. Bývalí nepřátelé si potřásli rukouma a stali se přáteli. Region postižený hladem se vyvinul v nejblahobytnější trh světa. Národy se osvobodily od diktatur a přeměnili své státy v demokracie. Vybudovali jsme nejpokrokovější sociální model a nejlepší model e, zajištění zdravotní péče na celém světě. Společně jsme vybudovali evropský obchodní model, který nám každého dne umožňuje lépe soužít. Je to model demokracie a míru, svobody a solidarity na bezprecedentní úrovni na světě, který nás spojuje. Na to, čeho jsme dosáhli, musíme být pišní. Musíme pamatovat na to, a musíme pamatovat na to, odkud pocházíme. Už nikdy válku, to si přísahali lidé, eh, muži a ženy před více než 60 lety, kteří zažili dvě světové války. Obrázky krvavých bitev eh, nebyly vybledlé, zničené domy nebyly rekonstruovány a v těchto chvílích napadlo tyto muže a ženy eh, něco v tehdy velmi sure, surrealistického. Chtěli zabránit eh, podobným katastrofám jako druhé světové války do budoucna a proto navrhli tuto pomalou revoluci. Nestavět zdi, ale naopak je bourat. Neizolovat nepřátele, ale naopak podávat jim ruce. Vyníky neodsuzovat na věky věků, naopak zapojit je do společenství a odpustit jim. Nevymezovat hranice, naopak zvednout všechny závory. Nebudovat protekcionismus národních ekonomik, ale zajistit užší spolupráci eh, jednotlivých ekonomik. Ne společně, ale do, eh, ne izolovaně, ale společně budovat cestu do budoucna k prospěchu všech. To byl cíl tehdy těch mužů a žen, kteří budovali Evropské společenství uhlí a ocely. Jako otec tohoto společenství Robert Schumann eh, před 62 lety i dnes eh, budujeme skutečnou solidaritu. Eh, základním kamenem této solidarity je ta nutnost, že v Evropě potřebujeme hlavně přežít, to znamená žít společně a jednat společně. Naše zájmy už nejsou diametrálně odlišné a ne- neoddělují se od zájmu našich sousedů. Sami jsme slabí, ale společně jsme velmi silní. To je idea, která vytvořila eh, v historii člověka bezprecedentní model společenství, který nás už doprovází 60 let a zajišťuje mír, svobodu, demokracii, rovnost, blahobyt a solidaritu. Tato odvaha těchto otců zakladatelů a matak, matek zakladatelek eh, tohoto důležitého civilizačního kroku nám dává zkušenosti, které nám dnes mohou poskytnout odpovědi na mnoho otázek. Je to právě tato odvaha činit věci společně, společně jednat. Je to odvaha, kterou potřebujeme i dnes. Potřebujeme ji v době, kdy se potýkáme s hospodářskou krizí a rostoucí nezaměstnaností. Potřebujeme institucionální Evropu. Jenom díky ní se nám bude žít lépe a snáze než našim otcům, matkám, dědečkům a babičkám, kteří velmi často trpěli problémy, než se objevila ta myšlenka jednat společně. Dámy a pánové, naši předkové vybudovali Evropu na troskách a žili v troskách. Naši předkové vybudovali Evropu zatímco e, často trpěli hladem, vybudovali Evropu e, v době, kdy mnoho z nich bylo vdovami a vdovci války, obětmi teroru a mučení. I přesto měli odvahu říci, pracujme teď společně, ačkoliv e, za sebou měli tak krvavou historii. A právě proto nemůžeme dopustit, abychom se opět rozdělili na jednotlivé národní celky. Proč nás tyto centrifugální síly současné krize spíše rozdělují? Proč nás nespojují? Právě ty zásadní myšlenky evropské integrace se dnes eh, spochybňují. Společná měna a svoboda pohybu. Vždyť co přece je důležitější pro evropskou myšlenku, než moci se volně pohybovat přes hranice a pracovat přeshraničně? Dnes máme generaci Erasmu. Pro ně je to každodenní život a naprosto samozřejm, samozřejmá věc moci se volně pohybovat po evropském prostoru bez pasových kontrol. A to si chceme nechat vzít? Schengenský prostor je jedním z hlavních stavebních kamenů Evropské unie. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, nesmíme se každý stáhnout za státní hranice. Musíme jednat společně a solidárně a ochraňovat Evropskou unii pro prospěch všech. Musíme zajistit společnou, společné řízení, společnou governance na evropské úrovni. Jedině to je řešení našich současných problémů a to potřebujeme. Dovolte mi říci něco k euru. Euro by mělo národy Evropy spojovat. Nyní hrozí, že se stane symbolem národního egoismu na všech stranách a hrozí, že se stane symbolem rozdělení. Návrat eh, k samostatným národním měnám by byl fatální a politické a hospodářské škody by byly obrovské chceme opět platit guldami, franky v Belgii, eh, ve Francii, pesety ve Španělsku, lirami v Itálii? To je přece, eh, odpověď na tuto otázku je eh, všem nám zde jasná. Žádná samostatná měna v mezinárodní konkurenci nepřežije, protože máme Eh, máme zde velké hráče a i my jsme velkým hráčem s velkou peněžní rezervou a pakliže bychom se tohoto chtěli vzdát, bude to znamenat hospodářskou a politickou ztrátu pro všechny občany Evropské unie, kteří to ve finále budou muset zaplatit. Pouze společně budeme moci prospívat i nadále, dámy a pánové. My zde v tomto parlamentu už dlouho žádáme rozpočtovou disciplínu. Ovšem parlament už dlouho také žádá eh, pakt o růstu. Jak víme, eh, samostatně jednotlivé národní trhy v celosvětovém paradigmatu nepřežijí. Pouze společně můžeme zabránit dalším propadům v Evropě a e, velké nezaměstnanosti, která u nás momentálně panuje. V Evropském parlamentu už dlouho žádáme vyrovnané rozpočty. Ty jsou naprosto zásadní. Já vám chci říct, dámy a pánové, že jsem hluboce osobně přesvědčen, že vyrovnané rozpočty e, jsou důležité i z hlediska generační rovnosti. Já nebudu akceptovat, že můj životní styl se dnes financuje tím, že mé děti a jejich děti za nás zaplatí účty v budoucnosti. To není spravedlivé. A právě proto potřebujeme rozpočtovou disciplínu. To je naprosto jasné, ale tento parlament zároveň říká, Kromě úspor potřebujeme stimulaci růstu a příslušné iniciativy. Už dlouhá léta jako nový zdroj příjmu navrhujeme eh, eh, dáně z finančních transakcí v tomto parlamentu a napříč všemi frakcemi eh, toto připravuje cestu velkého konsenzu pro tento a podobné projekty. Chceme zabránit daňovým únikům. A jako doplněk dovolte mi, dámy a pánové, říct, že v eh, situaci krize jsou skuteční patrioti ti, kteří svým zemím pomáhají, ne ti, kteří eh, dostávají kapitál za hranice Evropy. To nejsou tvůrci solidarity. Eh, pokud máme ideu eh, rostoucí Evropy brát vážně a víte, že 21. Eh, května bude zvláštní summit na toto téma, musíme jasně říci, jak ty růstové iniciativy mají fungovat. A samozřejmě budeme muset říci, jakými prostředky to, tohoto budeme chtít dosáhnout. Proto je, dámy a pánové, k Šumanově dnu nutné učinit prohlášení Evropského parlamentu Eh, populismus se dobře poslouchá, ale není moc rozumný. Rozpočet EU je přece rozpočet investiční, eh, který je spojen s eh, investičním růstem a s tvorbou pracovních míst. Pokud ho, pokud ho někdo chce omezovat, okrádá nás o naši budoucnost. Nikdo, dámy a pánové, nepotřebuje růstový pakt více než mladí lidé na našem kontinentě, protože u těch hrozí, že se stanou skutečnými obětmi finanční krize, protože jim hrozí, že se stanou tou pomyslnou, eh, tou eh, nechvalně známou ztracenou generací. Jsou to mladí lidé eh, od 20 do 30 let, stejně jako ti, které jsem například já sám navštívil minulý týden ve Španělsku. Všichni akademici, Všichni jsou to vysokoškolští studenti, eh, mnozí z nich mají více titulů a všichni jsou nezaměstnaní, ale oni za tu krizi nemohou. Nicméně za ní platí nepřiměřeně velkou cenu. Platí tedy konkrétně za záchranu stát, států a bank. Eh, jedna otázka, kterou mi položili v Madridu, byla takováto. Ano, my akceptujeme, že eh, vydáváte 750 miliard na stabilizaci našeho hospodářského systému, ale řekněte nám, kdy jste vyložili byt 1 milion na nás. Dnes je každý čtvrtý Evropan pod 25 let bez práce. V některých zemí je to každý, zemích je to každý druhý. Je potřeba zajistit investice do dalšího vzdělávání a zlepšování vzdělávacího systému. To jsou velmi chytré investice. To přesně myslel Robert Schuman tou solidaritou našich činů. Pokud Evropská unie aktivním jednáním eh, ochrání eh, jednotlivé státy před recesí a pokud se eh, nám zároveň podaří zachovat stávající pracovní místa a vytvořit nová, pak to je solidarita činu. Bude to silná Evropa, solidární Evropa a Evropa sjednocená. To musíme pochopit, abychom se, abychom se ochránili ztráty smyslu evropského projektu. Chceme posílení demokracie, chceme transparentnost politických procesů a volebních procesů. To je přesně to, co od nás naši občané očekávají. Chceme konečně doznat solidaritu, chceme se zbavit národního egoismu, Chceme vyrovnat propasti mezi chudými a bohatými, mezi malými a velkými členskými státy pro prospěch všech. Jsme společenství hodnot. Na to chceme odkazovat. A naše hodnoty, to je jádro naší identity. Chceme a měli bychom brát vážně naši zodpovědnost za, nás, za náš svět. Máme jeden rok po arabském jaru a nastal čas, abychom e, my se stali partnery našich sousedů v jejich procesech transformace. Více Evropy. Mnoho lidí v toto nevěří. Ovšem já se s tím odmítám stotožnit. Eh, vidíme, jak dopadly volby ve Francii a v Řecku v nedávné době. Přesně to nám ukazuje, eh, jak moc si lidé v Evropě berou vážně vnitřní politiku Evropy, jak moc si uvědomují, že jsme na sobě závislí. Protože problémy v jedné zemi znamenají problémy i pro všechny ostatní členské země. Vidíme, jak doufám, že naši občané si uvědomují, že pouze společně najdeme odpovědi na problémy, které v Evropě máme. Evropská unie je v momentálním eh, okamžiku nejúspěšnější politický a společenský experiment v dějinách. Už od roku 1950, od Šumanova plánu, od roku 1958, od římských mluv uběhlo mnoho doby a dnes máme 27 členských států a 500 milionů obyvatel. To je naprosto dechberoucí rozvoj. Portugalsko, Španělsko a Řecko se zbavilo svých diktátorů. Konec konců před několika okamžiky jsme se formálně rozloučili s kolegou, který se tohoto procesu aktivně účastnil. Před 20 lety padla berlínská zeď. Rozpustil se sovětský svaz a tím se otevřely dveře sjednocení Evropy. Rozšíření Unie na východ ukončilo eh, umělé rozdělení našeho kontinentu železnou oponou. Přístupová perspektiva podpořila mírovou transformaci zemí eh, v střední a východní Evropě a přineslo to do tohoto regionu bezpečnost, stabilitu a blahobyt. Mnoho občanů očekávalo, že přístup do EU nových členských států Evropskou unii změní. Ovšem já jsem přesvědčen, že jakékoliv změny budou jedině k lepšímu. Už tehdy střední a východoevropské státy potřebovali novou politickou a historickou perspektivu, potřebovali evropské zkušenosti a já jsem na to velmi pišný a říkám v tento den s velkým respektem, že jsem pišný na svého předchůdce v úřadu předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buska. Je mi velkou ctí, že mohu do funkce nastoupit právě po něm. Mé následnictví vás, pane Busku, ukazuje, že my jsme dnes jeden kontinent, který je silný společně, pakliže společným silným být chce. V Evropě sdílíme mnoho společných hodnot. Demokracii, svobodu, solidaritu a lidská práva. Nikdy nesmíme zapomenout na ty, kteří přišli o život v boji za tyto hodnoty, kteří bojovali za svobodu, volnost a demokracii železná opona diktatury v Jižní Evropě nepadly jednoduše. Padly díky mírovým protestům občanů. Například ve východní Evropě díky protestům občanů a občanek proti tomu zločinnému systému, který utlačoval a dusil východní Evropu. Jenom díky těmto lidem tento režim zmizel. Mezi námi jsou kolegové a kolegyně, kteří se v tomto aktivně angažovali a právě vám v tento dnešní den vděčíme za to, že zde jsme, že zde jsme protože vy jste předobrazem bojovníků za svobodu na celém světě. Konec konců revoluce v arabského jara byla velmi podobná eh, tím, jak bojovala proti diktátorům eh, revolucím v Evropě. Mnozí z nás si vzpomněli na revoluce v Evropě v minulosti, které byly stejně cené jako právě arabské jaro. Před 60 lety začala tichá, pomalá revoluce, která naprosto změnila náš svět. Ale Evropa ukázala, že to jde. Že jde dosáhnout demokracie, spravedlnosti, svobody a solidarity mezi lidmi že tyto hodnoty lze spojit. Spojení rovnosti, demokracie, svobody a solidarity přes hranice národů a států ve světě. To je náš společenský model v Evropě. Je to model, kde máme svobodný tisk a nezávislou justici. Je to model, kdy se staráme o, o, o seniory a nemocné, kde máme volný přístup ke vzdělání a rovné příležitosti pro všechny. Je to model parlamentní demokracie a demokratické politické participace. Je to model rovnosti a nedělitelných občanských práv. Model, který se neustále snaží dodržovat ty nejvyšší sociální a environmentální standardy a který má v současné době nejvyšší standardy v oblasti ochrany životního prostředí. Nemáme žádnou dětskou práci, nemáme žádné tresty smrti. Máme společenský model, v jehož středu stojí člověk. To je společnost, ve které já chci žít. A doufám, věřím, že vy také. A doufám, že i mé děti a jejich děti budou moci v takovéto společnosti žít po mně této společnosti, ve které dnes žijeme, však nemáme žádnou garanci věčnosti. Potřebujeme ev, aby náš demokratický a sociální model, zejména v době globalizace, byl dostatečně ochráněn. Není to model samozřejmý. Musíme ho každý den znovu a znovu vybojovávat. A dnes, v tento den, dámy a pánové, musíme vzpomínat na to, odkud pocházíme a čeho jsme dosáhli. Nejde o to, abychom se sami chválili. Jde o to, abychom to, čeho jsme dosáhli, dále hájili, chránili a obhajovali, protože se jedná o dobrý základ demokratického, svobodného, spravedlivého a stabilního systému dobré a spravedlivé budoucnosti pro naše děti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji také těm, kteří tleskali a nyní má slovo pan eh, Josef Dol za Evropskou lidovou stranu. Děkuji, pane předsedo, vážené, vážené dámy, vážení pánové. Dnes slavíme 9. května, je to, nacházíme se ve velmi citlivém okamžiku budování společné Evropy. Je to obtížná situace hospodářská, ale také politická. Často se zapomíná i eh, úspěchy, kterých jsme dosáhli od podpisu eh, deklarace o vytvoření Evropy Schumanem. A měli bychom si to připomínat. Měli bychom si uvědomovat, že neexistují eh, že rozdíly mezi námi a našimi sousedy. Potřebujeme vést dialog, potřebujeme uplatňovat solidaritu. A vážení kolegové, vzestup extremismu a populistů by nás měl vést ke znepokojení. Nejde o to, jestli jsou to populisté na pravici nebo na lavici. Neměli by mít v Evropě místo a rozhodně není dobré banalizovat extremismus. Jednoduchá řešení jsou demagogii. Neměli bychom eh, podléhat eh, iluzím. Jde o to, jak eh, snížit demokratický deficit v Evropě. Říkal jsem, že Evropa prochází obtížným obdobím a určitě ty rozhodující měsíce budou určující pro stabilitu našich, našich ekonomik a pro sociální soudržnost dluhová krize, útoky na naší eh, měnu z finančních trhů, v nejmenším nám připomínají, že eh, v některých zemích Evropy došlo k přílišnému zadlužení v posledních desetiletích. Přijetím balíčku šesti ekonomických opatření, přijetím eh, rozpočtové mm, smlouvy jsme dali najevo, že jsme připraveni Eh, tyto trendy zvrátit. Ale jsme teprve na začátku a rozhodně nesmíme povolit, eh, uvolnit tempo. Musíme najít střední cestu mezi konsolidací veřejných financí a hospodářským růstem. Musíme, nemusíme, eh, musíme si uvědomit, že jde sloučit názory těch, kteří říkají, že musíme ozdravit veřejné finance a těch, kteří říkají, Eh, že musíme podpořit eh, hospodářský růst, to už tady bylo řečeno mnohokrát. Nemá cenu oddělovat eh, pro růstovou politiku od politiky konsolidace rozpočtu. Nebudeme mít udržitelný růst bez snížení zadlužení. Skutečnost je taková, že prorůstová opatření ale nemohou znamenat drotečné výdaje z veřejných prostředků, na které nemáme. Pokud státy, které nejvíce utrácejí, nezačnou redukovat své dluhy, tak ty státy, které mají dobrou ekonomickou zprávu, eh, nebudou ochotny k solidaritě. Dámy a pánové, já věřím, eh, že eh, se podaří nastat hospodářský růst a neměl by to být umělý hospodářský růst. Je potřeba zlepšit konkurenceschopnost našich ekonomik. To je jediný způsob, jak toho dosáhnout. Evropa má před sebou slibnou budoucnost za podmínky, že se všichni zostíme naší zodpovědnosti a uvedeme eh, v život ta opatření, která již byla přijata. Všichni víme, co je potřeba, chceme dokončit vnitřní trh, investovat do vědy a výzkumu, tak, abychom eh, hráli eh, roli nejvyspělejší ekonomiky na světě. Chceme podpořit malé a středně velké podniky. A takto společně s konsolidací veřejných rozpočtů by se nám mělo podařit nastartovat hospodářský růst a vytvořit pracovní místa. Šumanova, Šumanovo prohlášení eh, je relevantní pro budoucnost Evropy. Dnes více než jindy bychom měli být solidární a zodpovědní jeden vůči druhému, což si vyžaduje sladění rozpočtových politik, ale také eh, sladění našich daňových eh, politik. Toto sladění nebude fungovat, pokud všichni nevyvinou úsilí, aby eh, ozdravili veřejné finance a posílili růst. Víte, eh, prohlášení Roberta Schumana popsalo mírový projekt, který je úspěchem, to je potřeba také říci. A na závěr bych chtěl říci, je, že solidarita, zodpovědnost, eh, nadšení, přesvědčení to všechno potřebujeme, aby tento projekt byl úspěšný a vedl k růstu a k pracovním místům. Děkuji, pane Dole. A teď za politickou skupinu socialistů a demokratů pan Svoboda na 6 minut. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vy jste hovořil o změnách a výzvách které eh, jsme v Evropě zažili, ale je potřeba se zmínit také o zklamáních. Myslím, že výsledky řeckých voleb byly eh, zklamáním pro nás, pro všechny, ale i eh, řečtí voliči jsou zklamáni, jsou zoufalí. Myslím, že se tím ukazuje bezvýchodnost a, a sociální nespravedlnost. Je potřeba, aby se Evropa odhodlala k nezbytným reformám, ale současně, aby také byla schopna naděje, protože naděje určitě existuje. Myslím, že už tady existují náznaky eh, změny. Myslím, že mnoho voličů prokázalo, že chtějí sociální spravedlnost a já bych chtěl využít tohoto okamžiku a pogratulovat Francoisovi Holandovi k jeho zvolení francouzským prezidentem. Myslím, že nyní je skutečně čas na změnu. Martin Wolf, to není určitě žádný sociální demokrat, dnes ve Financial Times napsal, je, že François Hollande eh, má na to, aby vyvedl Evropu z krize a o to by se měl pokusit. Tuto krizi rozhodně jako celek musíme překonat. A v Německu eh, by se také měli uvědomovat, že v Evropě se nebude mluvit jenom německy, ale také francouzsky a také sociálně demokratické a nejenom ve Francii, ale třeba i v Rumunsku a jinde. Vážení ekologové, Evropa dnes slaví překonání zničení po dvou světových válkách a oslabuje také svou obnovu. Podařila se nám nastolit mír mezi národy Evropy a tento mírový projekt je pořád velkolepý, ale Evropa musí nabízet více než jen mír mezi národy. Právě v kontextu krize musíme bránit sociální mír. Autoritativní politika, která se dotýká zejména sociálně slabých, ohrožuje sociální smír, vede k nepokojům a k odporu a vede k tomu, že eh, Evropané se necítí se necítí, eh, necítí bezpečí a jistotu. A Evropa je konfrontována také s hrozbou politických konfliktů. My rozhodně nechceme došlo k nějakému konfliktu mezi generacemi nebo migranty, mezi sociálními partnery. V žádném případě my chceme, aby panoval sociální mír v Evropě. Naše politická skupina, a to jsem vždycky jasně říkal, eh, se nestaví proti úsporné politice ale ten dnešní kurz, který v Evropě platí, jde příliš daleko. Důležité investice eh, byly opuštěny a víme, že veřejné investice v posledních několika letech dramaticky poklesly. A eh, o co se zajímají šéfové vlád a bohužel také komise dalšími škrty místo toho, aby investovali do růstu. A právě tato politika vede ještě k větším deficitům pomalu eh, probíhá změna myšlení a je potřeba také říci, že to ještě eh, není dostatečně uvědoměno. Musíme mít více prostoru pro veřejné investice a potřebujeme eh, nové zlaté pravidlo. Potřebujeme mít pakt pro růst a zaměstnanost, který bude propojen s paktem pro rozpočtovou zodpovědnost. Nepotřebujeme žádné zlaté pravidlo, které v podstatě jenom rigidní politikou úspor. Ale musíme dbát právě na růst a zaměstnanost. A vy jste se také, pane předsedo, zmiňoval o tom, že musíme eh, vytvářet pracovní místa pro mladé lidi. Jak mohou být mladí lidé nadšení pro Evropu, když trpí masivní nezaměstnaností v celé Evropě a když se to toleruje? A proto sociální demokraté požadují eh, záruky vzdělávání pro mladé lidi. Eh, mladí lidé potřebují pracovní místa, jenom potom budou moci eh, mít nadšení. Sociální Evropa ale musí zapojovat do společného života všechny občany, včetně migrantů. A velmi často jde také o e, potomky přistěhovalců, kteří se pořád necítí e, v Evropě jako doma. Integrace e, je něco, co nemohou nařídit státy, ale musí aktivně k tomu přispět všichni, všichni naši občané. Rozhodně nemůžeme se vymezovat a zřizovat hranice, ale musíme snažit o jejich zapojení. A to, co říká Marine Le Pen, Hert Wilders, anebo ta eh, extrémní eh, řecká strana, těm musíme jasně eh, říci, že tady v Evropě by se měli cítit jako doma. My jsme eh, dnes debatovali na naší politické skupině, pozvali jsme řadu mladých lidí a jeden z účastníků říkal, že to, že krize rozhodně není trestem Boha, je to eh, něco, o co jsme se sami přičinili, nebo sami si to způsobili a musíme se sami postarat o to, abychom se z té krize dostali. Eh, rozhodně se lišíme v detailech, jak se k tomu postavit, ale měli bychom si uvědomit, že společně něco sdílíme a že společně bychom se měli zasadit o budování sociálního smíru. A naše politická skupina je proto, abychom to bránili, abychom posílili Evropu. A já doufám, že ta Evropa, o které jste hovořil vy, pane předsedo, je eh, naší společnou Evropou pro všechny z nás. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Svobodo. A teď za liberály a demokraty pan Frhovstad. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stejně jako pan Svoboda také parafrázoval nového francouzského prezidenta, který vyhrál, odbil se slovy ke změně je čas nyní ale my bychom měli říct, že Evropa je tou změnou, co se má teď eh, dít a tím časem, kdy se mají změny dítě 9. května. Vzhledem k závažnosti krize, v níž se, pane předsedo, dnes ocitáme, je třeba toto uznat. Můžeme hovořit pěkně o minulosti, ale třeba také uznat, že se ocitáme v závažné situaci. Evropa je nyní mm, eh, vytlačována na okraj ve světě. A Měla by se snažit o růst, nicméně se děje e, opak. Snažíme se dohnat naopak e, rozvojové země. Dochází ke starnutí populace v Evropě, ve světě, který mládne a mládne. A brzy bude mít 10 miliard obyvatel. Evropa je rozdělena, rozdrobena do národních států a tento svět je čím dál více ovládán velkým ekonomickým a politickým imperiem. Vážené kolegyně a kolegové, musíme pochopit tuto krizi, která se nyní odehrává v Evropě. To není krize celosvětové ekonomiky, ani to není krize celosvětových financí. To, co dnes prožíváme, je ve skutečnosti evropskou krizí a zejména je to krizí států, evropských států. Už několik let, co bychom měli uznat zde 9. května, že Evropa žije bez ambicí, bez horizontu, bez naděje. Jak se zdá, je nyní neschopná najít nový směr, nové trvalé řešení. Spíš než abychom si navzájem gratulovali 9. května, měli bychom si uvědomovat, že nejsme schopni reagovat na tuto krizi jinak než politikou krůčků, drobných krůčků. Měli bychom si uvědomit, že skutečně zapotřebí jednat a potřebujeme opravdu eh, federální orientaci v Evropě. Myslím, že Evropa bude federální, anebo nebude vůbec. Toto je tak jednoduchá volba, tak jednoduché rozhodnutí, že bychom měli přestat mít eh, strach používat slovo federální, když hovoříme o budoucnosti Evropy. To je totiž federální řešení, to, ke kterému musíme dojít. Eh, ano, potřebujeme také hospodářská řešení, ale potřebujeme také demokratickou kontrolu, potřebujeme skutečné evropské eh, bohatství, finanční eh, řízení, rozpočet. A také nás to jednou může dovést ke skutečné evropské eh, vojenské síle armádě. Evropský federalismus je jedinou eh, možností k tomu, jak se integrovat do eh, globalizace a jediný způsob, jak vyjednávat na, jako rovný s rovným a jak posilovat naši ekonomickou a politickou úlohu. A to je také jediný způsob, jak hájit náš sociální model, který v Evropě máme. Pane předsedo, také si myslím, že dnes 9. května je okamžik proto, abychom obrátili stránku. Abychom obrátili eh, stránku iluzí, které nás vedly k tomu, že jsme si mysleli, že jedině úspory nás povedou eh, ven z krize, ale také té iluze, kteří si mysleli, že je možné eh, víc krize, aniž by se konsolidovaly veřejné státní finance. To jsou dvě myšlenky, které stojí proti sobě, ale nemůžeme si vybírat mezi disciplinou a solidaritou, mezi um, disciplínou a růstem. Potřebujeme totiž obojí. Potřebujeme disciplinu i solidaritu, potřebujeme obojí. Not be changed, but growth must be... Smlouva Fiscal Compact musí být zde jasně začlena a také kapitola pro investiční banku Evropskou musí být navýšena. Všechny finanční prostředky, které máme evropské, musí být využity. A na závěr ty eh, projektové dluhopisy, jak dlouho se o ní zde hovoří v Evropském parlamentu. A navíc je zapotřebí záchranný dluhový fond skutečně potřebujeme, aby všechny prostředky, které máme k dispozici, aby byly využity pro eh, inovace a růst, eh, investice v Evropě. Takže kolegové, eh, naše myšlenka na devátý květen je jasná. Pokud my jako Evropská unie si přejeme přežít, potřebujeme federalismus. Evropský federalismus. Federalismus, není něco, čeho bychom se měli obávat. Je to, e, je to budoucnost našeho kontinentu a budoucnost začíná nyní, 9. května. Děkujeme vám mnohokrát, pane Ferhofštate, nyní za zelené, ale bude hovořit pan Kohn-Bendit. Pane eh, předsedo, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, děkuji. Možná bychom mohli potřebovat eh, tímto směrem, protože si myslím, že když hovořím o 9. květnu, o Evropě, o tom všem, čeho jsme dosáhli, tak je zapotřebí, abychom se zmínili a také o tom, čeho jsme dosáhnout měli, proto aby budoucnost náležela evropským občanům. A myslím, že bychom neměli brát lehkomyslně to, k čemu dnes dochází při volbách. Protože pokud máme v Evropě demokratický deficit, je zapotřebí tuto situaci řešit. Pokud si přejeme federální Evropu, pokud si přejeme, aby federální Evropa byla demokratická, tak je zapotřebí, abychom byli schopni reagovat na problémy, které vyvolávají obavy našich spoluobčanů. Viděli jsme, eh, jak dopadly volby eh, v Řecku eh, a když centrální banka říká, že není žádná alternativa a Eh, tak já říkám pozor, vzpomeňte si na evropské dějiny, vzpomeňte si na historii Německa, vzpomeňte si na Versajskou dohodu, když se říkalo lidem není jiných řešení a tehdy národy našly řešení. A tato řešení někdy mohou být hrůzná. A my bychom si měli připomínat historii. Když se říká v demokracii, že zde není alternativa, tak to je chyba, protože demokracie je vždy hledáním alternativ, jinak nemá cenu politiku dělat. Chci říct jednu velice prostou věc. Pokud si přejeme, aby Řecko, pokud si nepřejeme, opravdu se řečník, aby Řecko dvakrát, třikrát, čtyřikrát eh, se hm, kleklo na kolena a omlouvalo se Evropě, tak je zapotřebí abychom otevřeli toto memorandum, abychom o něm hovořili a abychom něco dělali, bídli řeckému národu. Protože když jim nenavrhneme nic, při příštích volbách budeme mít úplně stejný výsledek. Otevřít memorandum neznamená že není zapotřebí strukturálních reform, že se nemusí provádět. Znamená to prostě jen to, že je skutečně zapotřebí, aby řecký národ byl schopen jít tím eh, tempem reform, aby nebyl udušen, aby nebyl vyhladověn, aby nebyl udušen tou politikou, která se mu ukládá. Pokud nebudeme mít tuto odpověď, my tak přijdou s odpovědí eh, ultrareakcionáři, ultranáci, ultrafašisté a další ultra a to půjde proti nám. A za druhé, francouzský eh, národ tež vyjádřil svůj hlas. Víte, že jsem byl na straně toho, kdo eh, vyhrál, ale to, čemu já nerozumím a to, mm, čemu nerozumí mnozí další, jak říci eh, francouzskému národu po takto napjatých volbách, říct, poslychněte, ať už je to Holand nebo Sarkozy, musíte udělat to též. To nemělo přece cenu hlasovat, když se nic nezmění. Takže pokud dnes francouzský národ většinou, která není veliká, a situace tam bude obtížná, se rozhodne, že zapotřebí dojít ke změně, tak je na celé Evropě, aby se tázala, jak tuto změnu provést. A pokud pan Monty dobře naslouchá tomu, co se děje v Itálii a viděli jsme také, co se dělo při, při komunálních volbách, že tam je také zapotřebí změna a Španělsko by také mělo uvažovat o tom, co je zapotřebí změnit ve Španělsku. Takže je zjevné, že dnes už to není otázka toho, abychom opakovali stále to, též o stabilitě, růstu a podobně. Je zapotřebí, abychom evropskému lidu dali naději. Nejedná se jen o národní eh, rozpočty, jde o to, že my, Evropané, musíme eh, eh, vzít do rukou naději a dát do rukou naději evropským národům. Jedná se o vlastní zdroje. Kdy má pravdu? Evropská investiční banka by měla vytvořit program pro nový, nový díl, nový úděl Evropy tak, aby se vytvářela pracovní místa, zaměstnanost, růst. A pokud e, Evropská investiční banka takto nepomůže e, ekonomice a pak pokud nebudeme mít takovýto e, rozpočet, tak těžko se nám toto všechno podaří. Pokud ne, nerozjedeme evropskou ekonomiku, pokud budeme říkat ne, ještě ne, uvidíte, ono to všechno nějak dopadne, tak neoliberální ekonomika nás dovede ke zdi a je zapotřebí toto opakovat všem vládám. Pokud nezměníme rytmus eh, ekonomiky, tak eh, skončíme před tou zdí. Chci říct na závěr něco velice prostého. Je tu nebezpečí pro hospodářství, ale je tu ještě jiné nebezpečí a to nebezpečí je ohrožení demokracie pokud si myslíme, že už nezvládneme svůj vlastní život, změnu, již je zapotřebí, tak historie nám ukáže, že lidé eh, si, eh, mm, si budou přát změnu, která přinese něco jiného, ale může nás to vést ke hruzným situacím. Je, za, je teď možné, abychom znovu vyvážili naše evropské politiky. Nyní k tomu máme příležitost, abychom takto Eh, evropský rozpočet a Evropskou unii postavit do středu této transformace, protože evropští obyvatelé říkají, ano, máte eh, pravdu, eh, bylo byla vytvořena Evropská unie a nyní je zapotřebí redefinovat další pokračování. Tak, aby to bylo ve prospěch občanů Evropské unie. Děkujeme, pane Konbendite. Nyní za frakci Evropských konzervativců a reformistů má slovo pan Kelenen. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Schumann, Monet a Spinelli všichni žili ve velice odlišné Evropě z dnešního hlediska. Nyní Eh, tehdy Evropa byla eh, rozbořena dvěma eh, světovými válkami a výzvou bylo zásobování potravinami. Poté globální výzva byla, jak se dostat přes berlínskou zeď. Jejich řešení bylo užší Evropa, společná zemědělská politika a nový sociální model. Tehdy tyto politiky pomohly dosáhnout určitých dílčích cílů těchto pánů. Rozšíření na východ přineslo mír, Eh, národům, kteří eh, žili ve stínu do té doby železné opony. Ovšem, pane předsedo, svět se posunul za těch posledních 62 let od Šumanovy deklarace a bohužel v mnoha oblastech EU se neposunula vůbec nikam. Mnoho těchto řešení pro 20. století se stalo problému v století 21. Evropská unie se nestává irrelevantnější pouze ve světě, ale i v myslích našich vlastních občanů. A já proto mám jedno jednoduché vysvětlení. Lidé Evropské unii nevěří, protože Evropská unie nevěří jim. Demokracie, vláda lidu je ten nejlepší řeč, řecký export v dějinách a ten je teď ohrožen. Euro, fiskální kompakt, eh, stanoviska trojky, nekonečná legislativa EU, to je to, co zastavilo eh, naše voliče ve výběru, ve volbě vlastního osudu a my už nemůžeme dále brát lidi jako samozřejmost. Pokud to tak uděláme, obrátí se na ošklivé alternativy komunisty a neonacisty, kteří chtějí zaminovat řecké hranice a kteří jsou bohužel většinovou složkou řecké vlády paní Lepenová obdržela jednu pětinu všech hlasů ve francouzských prezidentských volbách, ale jaká byla reakce komise na první kolo eh, voleb ve Francii? Řeklo se, potřebujeme více Evropy. A podle mě neexistuje lepší schrnutí pro všechno, co je špatně s Evropskou unii, než právě toto sdělení. My máme pocit, že máme odpovědi na všechno. A e, Komise i ve svém prohlášení k Šumanovu dni toto jenom potvrzuje. Stáváme se spíše součástí problému, naše řešení znamenají méně svobody pro jednotlivce a abych parafrázoval eh, eh, známý citát pana Regána, amerického prezidenta, eh, to nejhorší, co můžeme mít, je Evropská unie a já jsem tu, abych vám z ní pomohl pryč. Potřebujeme národní vlády, protože to byly národní, národní vlády, které stanovily své hranice a zajistily blahobyt pro své lidi. E, Evropská unie se stala takovou velkou vládou a je potřeba, aby její hranice byly konečně rozpuštěny. E, někdo říká, že nedávné volební výsledky jsou výsledky pro prorůstové politiky a pro úsporné politiky. Ovšem rů, e, úspora v době růstu je nesmyslem. Já neznám nikoho, kdo by skutečně růst chtěl. Jde nám o prostředky, ne o cíle. Udržitelný růst znamená produkt, potřebuje produktivní výrobu a prodej služeb a produktů. Eh, pakliže si Evropská unie má půjčovat spousty peněz, aby vytvářela umělou poptávku v době, kdy eh, mnoho států je ve svých rozpočtech v začarované dluhové spirále, není řešení, naopak to přivádí bankrot za dveře mnoha členských států. Má frakce chce připravit novou budoucnost pro Evropu na základě svobody, národní demokracie a řádného poctivého růstu. My jsme, my jsme přesvědčeni, že volný obchod je jediný způsob, jak podporovat naše hodnoty hodnoty a propagovat naše produkty na celém světě. E, evropský rozpočet by měl být lépe zaměřený, menší a více prioritizovaný podle výzev 21. století, jako je například výzkum a vývoj. Jednotný trh by měl být korunním klenotem Evropské unie, měl by podporovat deregulaci a konkurenci, neměl by podporovat administrativu a harmonizace. E, před sedmi lety v této komoře Poté, co nizozemci a francouzi odmítli Evropskou ústavu, Eh, volební okrsek Stevena Hughes a můj eh, eh, učinil několik kroků, které vedly k tomu, že Tony Blair v britském parlamentu řekl, lidé troubí na poplach. Ovšem uvědomme si, že v dnešní době troubí lidé daleko více na poplach než v roce 2005 a my se musíme ptát, Posloucháme vůbec, co nám naši občané říkají, protože Evropská unie stojí před jasnou volbou. Buď můžeme jít po cestě více legislativy, buď můžeme jít po cestě dlouholetých hospodářských plánů, anebo můžeme administrativu seškrtat a nechat to na firmách. Buď můžeme dále trvat na tom, že my to víme nejlépe, anebo tuto, tuto, tento úkol svěříme lidem. Buď můžeme pokračovat s mantrou uší unie, anebo se můžeme vydat cestou unie efektivnější, která dělá méně a lépe. Není moc pozdě postavit se realitě realitě čelem. Je potřeba eh, aby se lidé s bruselskou vládou konečně vypořádali. A čas už se nám nachyluje. Pakliže nesmění, nezměníme směr našeho ubírání, bude stále těžší dostat se z této velmi složité pozice a bude to jen a jen naše vina. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám, kolego Keneneme. Nyní na dvě a půl minuty kolega Faráš. Děkuji. Tak hezký evropský den. Eh, ty oslavy byly velmi zajímavé. Eh, Eh, jediné, co bylo zajímavé, byl pan Schulz a jeho angličtina, což se stává velmi oblíbeným sportem všeobecně v tomto parlamentu, ale pak, když máme hovořit o úspěších Evropské unie, já si nejsem jist, jestli ti, kteří to říkají, tomu vůbec věří. Já si myslím, že oslavujeme špatný den. Neměli bychom oslavovat 9. května, měli bychom oslavovat 8. května. Vítězství v Evropě vítězství nad nacismem, který oslavuje poslední příležitost, kdy Němci se snažili eh, uchopit celou Evropu a dostat ji pod své jařmo a Evropě se podařilo tento útok odrazit. Eh, ovšem oslavujeme-li 9. května, oslavujeme tím útok na demokracii v celé Evropě. Já nepochybuji o tom, že Jean Monnet měl dobré záměry, on si myslel, že když se zruší národní státy, tak se zabrání válkám do budoucna. Samozřejmě tehdy neměl tu výhodu, že eh, eh, by viděl, jak se tato historie odvíjí v Jugoslávii. Ale podobně jako komunismus, tento projekt selhává a ten Titanic, kterým je Evropská unie, už narazil na ten pomyslný ledovec. Je to unie hospodářských selhání, obrovské nezaměstnanosti a malého růstu. Ale co je nejhorší, je to Evropská unie, která, je hospodářským, která má hospodářské vězení v podobě eura, které představuje obrovské riziko pro celý kontinent. Čelíme teď hrozbám obrovských občanských nepokojů a možná dokonce i revolucí v něk- některých zemích, které byly dohnány do totálního, totálního stavu zoufalství. Ovšem možná, že máme ještě naději, možná zde jsou nějaké záchvěvy eh, dobrých zpráv. Eh, začalo zde v minulém roce takové rebelské povstání ve Finsku, které získalo asi 20% hlasů ve volbách a v, ve všech zemích se na levé a na pravé straně objevují nové politické strany, které mají velkou oblivu, ale nemusí to být vždy dobré. V Řecku, co jsme viděli v minule, eh, minulou neděli, nám připomnělo volby v Německu v roce 1932. Viděli jsme, jak status quo kolabuje a e, naopak se posilují extrémní levice a pravice což by mohlo znamenat znovu zrození národního socialismu v Evropě. Ubíráme se špatným směrem. Musíme rozdělit eurozónu, musíme tyto středo, eh, země kolem středozemního moře osvobodit. Já Evropu samozřejmě chci, ale chci Evropu založenou na obchodu, založenou na spolupráci, založenou na tom, že se sedí u kulatého stolu a dohadují se rozumná pravidla eh, o, o ochraně klimatu a tak dále. To všechno můžeme dosáhnout, ale nemůžeme to dosáhnout, pakliže budeme všichni schovaní za touto jednou vlajkou. Já jsem této vlajce nikdy nepřísahal, nic k ní necítím a stejně to cítí většina obyvatel Evropy. Děkuji. Děkujeme mnohokrát kolegovi Farážovi. Eh, kolega Lehiarik na tři minuty teď. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, předsedovi eh, parlamentu a celému eh, parlamentu za kondolence, které vyjádřil k úmrtí Miguela Portaše. Víme, že musíme změnit a přesměrovat evropské politiky, jinak hrozí rozpad Evropy, což by mělo závažné dopady pro její obyvatele. Úspory eh, a diktát trhu eh, vedou pouze k prospěchu několika málo lidí a přitom eh, jsou to neúčinné metody a musíme tomu udělat přítrž. Musíme si uvědomit, čemu došlo v posledních několika dnech, kde došlo k odmítnutí škrtů v Rumunsku, v Nizozemsku, vítězství Francoise Hollanda ve Francii, porážka eh, všech těch eh, hlavních eh, stran v Itálii, ale také volby v Německu, v Británii to ukázali a nakonec volby v Řecku. Musíme respektovat hlas řeckých voličů a uvědomit si, že Řekové chtějí nalézt jiný směr a že nechtějí dodržet memorandum vnucené trojkou. Plán úspor Angely Merkelové a, Francoise, a Nikolase Sarkozyho odporují eh, zdravému rozumu a smlouvám a je potřeba hledat jinou cestu. Musíme vymyslet nový pakt lidského a ekologického rozvoje za použití eh, fondu, nového fondu za využití Evropské centrální banky, která by měla poskytovat úvěry, aby se zlepšila kupní síla, aby se zajistila pracovní místa, aby se podporovaly inovace, věda a výzkum, aby vznikly nové veřejné služby, aby došlo k ekologické transformaci celého našeho kontinentu. To, eh, to je celá řada věcí, ke kterým by v budoucnosti mělo dojít. Evropská investiční banka by měla mít navýšený kapitál, a eh, mělo by se více využívat strukturálních fondů, mělo by se zavést daň z finančních transakcí, je potřeba harmonizovat eh, daň z kapitálu a je potřeba více investovat do lidského kapitálu. Měli bychom také připojit peněžní eh, pomoc eh, ze strany Evropské centrální banky jednotlivým státům a ne bankám. Bychom také zavést eh, minimální příjem a zahájit boj proti chudobě. Také potřeba vyhlásit moratorium na minulé dluhy a nařídit Evropské centrální bance, aby začala přímo půjčovat státům za 1%. Je potřeba, aby komise a rada eh, předložili zprávu týkající se eh, využití toho bilionu eh, euro, která, které prostřednictvím úvěrům poskytla Evropská centrální banka komerčním bankám. Je potřeba zřídit jednotné evropské forum, kde budou zastoupeni všichni poslanci z Evropy, odbory a eh, asociace eh, zaměstnavatelů, aby se zamysleli nad tím, jak úplně znovu přetransformovat Evropu. Děkuji, eh, pane kolego L. Jeriku, a teď kolegyně Suza Wagnerová na jednu minutu. Kolega. Vážení kolegové, žijeme v době, která je plná konfliktů, a je to vyvoláno tím, tím dilematem mezi škrty a e, růstem. Někteří e, se, e, se začali o ten růst opírat. Mám pocit, že nic jiného než růst neexistuje. Ale přitom tady od roku 1997 existuje pakt růstu a stability, takže značná část politik Evropské unie v různých oblastech byla zaměřena na podporu hospodářského růstu a na to, aby pomohla našim občanům žít blahobytu. Ale není eh, žádný důvod, proč bychom eh, měli mít pocit vlastní nedostatečnosti při vedení této debaty. Měli bychom držet hlavu vzhůru. Já si myslím, že eh, si to myslí jenom menšina kolegů mezi námi. Děkuji, pane Soza Wagner. Teď bych chtěl upozornit na to, že eh, vykřiky z tribuny nepatří k eh, zvykům tohoto parlamentu. A nyní se dostáváme k dalšímu našeho programu. Je to zpráva Angeliky